Good evening, colleagues. Um, we'll begin. Dobré odpoledne, kolegové. Začneme bodem číslo jedna našeho pořadu jednání. Chtěl bych upozornit, že paní Jourová se k nám dostaví až od 20. hodiny, to znamená bod číslo 4 začneme projednávat místo 19.45 ve 20 hodin. Pokud nemá nikdo žádné eh, námitky, tak tento pořad jednání může být tímto přijat. Na pořadu jednání máme dva body ale ještě předtím bych chtěl oznámit, jaký máme jazykový profil tlumočení v dánštině, irštině, malčtině a chorvačtině dnes nebude k dispozici. Dnes máme k projednání dva eh, významné body. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu číslo 3 a pak eh, dohodu EU Spojené státy Safe Harbor bod číslo 4 v první řadě si vyslechneme ehm, kandidáta do správní rady za účelem jeho jmenování výkonným ředitelem Evropského podporného úřadu. Tímto bych mezi námi rád přivítal pana Joseho Carreiro, což je tedy vybraný kandidát do úřadu EASO na poz, eh, správní radou eh, na základě tedy zasedání 22. ledna tohoto roku a podle článku 30 odstavec 1 nařízení EASO před jmenováním tohoto kandidáta se má každý kandidát dostavit do e, příslušného výboru Evropského parlamentu a členové si jej vyslechnou a mají možnost mu položit otázky. Takže v první řadě bych předal slovo panu Krajerovi, aby pohovořil po dobu deseti minut a poté tady budeme mít možnost klást otázky za koordinátory a teď bychom tedy předali slovo panu Krajerovi. Ještě jednou vás tu mezi námi srdečně vítám. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové výboru Libe, samozřejmě, že je mi velkou podstou být dnes mezi vámi. Po mém zvolení členy správní rady EASA, kterému došlo před několik dny, já bych vám dnes chtěl představit můj pětibodový eh, program pro správní eh, radu na nadcházející roku, ale ještě v první řadě bych se chtěl sám sebe představit. Jsem Portugalec a již více než 30 let jsem pracoval ve vysokých manažerských pozicích v podstatě po celém světě. Mám podstatné zkušenosti eh, z řízení krizi, také z organizací, eh, mezinárodních organizací v Africe, v Ázii a také v Evropě. Také eh, jsem spolupracoval ve Frontexu, konkrétně v období arabského jara, tedy v tom období, kdy bylo třeba zareagovat eh, na situaci na severu Afriky a také jsme řídili ty pozemní a námořní operace Frontexu. Také jsem eh, pracoval pro eh, konzultantské firmy, konkrétně s firmou Ernst Young a Deloitte. Také jsem působil jako auditor a myslím si, že toto profesní pozadí a ta kombinace zkušeností mi umožní úspěšně řídit EASO v té další fázi v nadcházejících pěti letech, konkrétně tedy co se týče řízení zdrojů a vytváření té cesty pro splnění cílu, které si tedy EASO načrtlo. Takže a teď už mi zbývá asi jenom 9 minut a já bych vám tedy rád představil ten pětibodový plán. Je to takový strategický přehled té manažerské perspektivy o tom, jak řídit agenturu. To není pracovní program nebo strategický dokument agentury, to je takový náhled té vyšší manažerské pozice o tom, co je třeba stanovit jako prioritu, na co se konkrétně soustředit v rámci naší práce. Po událostech z loňského roku tedy hlavní téma migrace a ráda představila v dubnu těch deset hlavních eh, bodů. Komise zveřejnila migrační agendu a tam EASO hraje významnou roli a je to i něco nového pro nás, řekněme v rámci takové přípravy, těch přípravných mechanismů pro práci v terénu ale ještě jsme neměli dostatečné zaměstnance a to se stalo hlavní prioritou naší práce. No a je třeba tedy se soustředit na ty hotspoty, na relokaci, abychom poskytli kvalitní operativní podporu v určitých zemích, konkrétně tady v Řecku a v Itálii. Takže toto je ta velká část naší práce a i nadále v tomto budeme před, pokračovat. Přejeme si, aby toto bylo efektivní, operativní, aby se tam kvalitně vynakládaly zdroje a řádně se tedy řídily ty eh, vstupy dalších migrantů. Dále je třeba se zaměřit také na potřeby jednotlivých členských států. A jsou to odlišné výzvy, jak v Itálii, tak v Řecku. Například konkrétně v Řecku e, tam máme i mobilní úřady, mobilní kanceláře, Zavedli jsme tam také určité flexibilní zařízení na pětích ostrovech. Vybavili jsme je, tyto kanceláře, e, zařízeními pro mobilní komunikace, počítače, máme tam týmy odborníků a provádíme to přijímání a migranti jim tedy říkají, že nebo vysvětlují migrantům, jaký je rozdíl mezi ochranou a azylem. Také e, máme vybavení e, napojené na Eurodac, poskytujeme tlumočnické služby, Poskytujeme také eh, sociální podporu a takové první kroky, co se týče relokace. Je to opravdu hodně práce pro agenturu, která má pouze pětiměsíční zkušenost v tomto a na tom budeme samozřejmě dále pokračovat. A toto je ta pro eh, nás největší priorita i na Maltě. Druhá priorita, a ta tvoří to druhou třetinu, to znamená podporovat ty produkty, které eh, připravila agentura EASO, to znamená proškolování, eh, potřebujeme veškerá ta opatření načrtávat na míru členských států, plnit potřeby určitých skupin, které v daných zemích mohou být odlišné, situace baltských zemí může být odlišná než eh, na Balkáně, jinak jin situace je v Řecku, jiná v Německu, podle toho se musí adaptovat i ta podpora. Také eh, potřebujeme umět eh, analyzovat data o zemích původu, o bezpečné zemi původu, o podmínkách přijetí, o vytváření sítí a mít informace a analýzy těch sítí. A tady toto ta práce na tom portfoliu musí pokračovat, musí být modernizována, musí se soustředovat na určité země i regiony. To znamená, máme tu rozdělení té operativní práce, fáze analýzy, zpracování a vidím, že čas běží, takže to urychlím a myslím si, že vy všichni si uvědomujete, ty počty těch samitů, závěrů, setkání na vysoké úrovni, eh, kterých jsme byli svědky v Evropě a mezi institucemi za posledních 5-6 měsíců. Já bych chtěl upozornit na setkání na vysoké úrovni s lídry západního Balkánu. Ty závěry a akční plán o 17 bodů vlastně požaduje od EASA, aby hrálo jasnou roli a my už jsme na tom eh, zapracovali. My jsme se setkali se Srbskem, z Makedonii, máme týmy v terénu a podporujeme v jejich aktivitách, co se týče řízení migračních toků. Pak 9. listopadu byl summit ve Valetě a závěry tohoto summitu jsou poměrně rozsáhlé. Je to nějakých 15 až 20 stránek a když si je otevřete uprostřed, tak to může být někde asi milné, protože na straně 5 až 9. Tam se vyjmenovávají nové úkoly pro EASO, co se týče zemí původu a v Africe. Pak balíček s Tureckem. Tady jsme žádali na zapracování na readmisi, na podporování komise v celém Eh, výčtu určitých aktivit. A to je asi taková třetí oblast mimo Evropskou unii, kde EASO bylo tedy požádáno, aby eh, vykonávalo nové aktivity. No a v neposlední řadě já jsem nedávno eh, dostal dopis od ESVČ a tam jsme byli požádáni, abychom připravili určitý koncept toho, co můžeme dělat v rámci sousedské politiky. Řekněme, že je to taková ještě nevyužívaná oblast naší práce. Měli bychom to připravit do konce tohoto roku. Pracujeme tedy na vytváření kapacit zemí jako Maroko, Tunisko, Jordánsko a myslím si, že to, o co nás nyní žádá služba pro vnější činnost, abychom tedy v tomto pokračovali a tak nějak to obnovili. Máme tu západní Barkán, Turecko, Afrika, sousedská politika a toto pro mě tedy je to hlavní sdělení i pro instituce, že EASO hraje významnou externí roli a nyní je třeba toto přeměnit v konkrétní kroky, postupovat obezřetně s členskými státy, a řádně rozhodovat na úrovni správní rady a spolupracovat i s výborem LIBE. v roce 2016 ale prostě EASO bude pracovat a naše práce nesmí být ignorována. A navíc musíme lépe komunikovat a to je pro mě šestá priorita týkající se komunikací, sítí, důvěry eh, ze strany občanské veřejné společnosti eh, spolupracovat s nevládními organizami, se všemi, kteří se zajímají o migraci a azyl. To je výsostně důležité pro mě a opravdu si to budu brát eh, k srdci v průběhu mého pětiletého mandátu. A interně také musíme umožnit růst naší organizace. Potřebujeme střední management, vyšší management, reakci, která bude, řekněme, eh, lépe a více reakční, větší míru transparentnosti a já doufám, že se mi to podaří tak nějak změnit tu kulturu v agentuře, abychom byli efektivnější. Takže Stručně řečeno v těch desíti minutách, toto vám tedy nyní předkládám, tento návrh, tu strategickou vizi, ten manažerský přístup, abychom zrealizovali tuto moji vizi. A já vám tímto děkuji za pozornost a jsem ochoten zodpovídat vaše otázky. Děkuji vám za příležitost, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme. Pane Carreiro a zjistíte jistě, že v našem výboru máme rozsáhle povědomí o vaší agentuře ASO. Já jsem se zúčastnil i triálogu při zakládání této agentury. Mnoho mých kolegů, kolegyň bylo zapojeno do monitorování této agentury. To znamená, že za chviličku zjistíte vlastně i na základě otázek, že skutečně máme hodně informací a dokonce i o těch dalších aktivitách, které vás čekají do budoucna. Čili začínáme s otázkami. Prosím, milí kolegové, kolegyně, abyste dodrželi čas dvou minut. Pan Koel má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na úvod poblahopřát mému krajanovi, panu Karajerovi, za eh, jeho zvolení. Přeji vám mnoho štěstí a chci vám říct, že jsem velice ocenil ten profesionální způsob, jakým jste se představil nyní ve výboru a pohovořil jste o těch pěti poměrně rozsáhlých důležitých bodech a vyjádřil také obavy které vidíte v budoucnosti EASA. Samozřejmě asi to není nic nového i pro vás. Takováto nová funkce máte už rozsáhlé zkušenosti a já si myslím, že opravdu nyní Unie potřebuje takovou tu agenturu. Od svého od počátku tato agentura zdvojnásobila počet zaměstnanců a nyní žádá o další posílení právě, jak jste říkal, do těch hotspotů. Je to zvláštní zrovna v době, kdy členské státy spožďují to vysílání lidských zdrojů do těch hotspotů, aby tyto dobře reagovaly. Takže bych chtěl vidět, vědět, zda si myslíte, zda agentura může reagovat na tyto velké výzvy a zejména v té oblasti lidských zdrojů, jaké jsou podle vás ty největší eh, výzvy. Já se totiž obávám, že podpora v terénu těch operacích, které jste zmínil, to znamená pomoc uprchlíkům, že může tak nějak pozměnit charakter agentury, protože tato operační funkce by je mohla do určité míry, řekněme, zaslepit. Takže já si kladu otázku, myslíte si, že ten právní rámec agentury je dostatečně uspůsoben k těm úkolům, který musí nyní čelit, anebo by měli zákonodárci revidovat právní rámec této agentury. Děkuji vám. Děkujeme, paní Sipel, na slovo. Thank you very much. Děkuji za slovo. Já samozřejmě chci, aby co možná nejvíce kolegů a kolegyně se zapojilo do této rozpravy, takže pouze jeden aspekt, na který se zaměřím. Váš um, úřad EASO, pokud jsem to správně pochopila, jeho hlavním úkolem je podporovat členské státy. Podporovat členské státy v, naší, v, naše, v našem víceméně společném azylovém systému, koordinovat aktivity, možná i nějaká výměna, osvědčené praxe a tak dále. Když se podívám na loňský rok, myslím si, že všichni můžeme říct, že EASO je jednou z takových těch menších agentur, nemá úplně největší rozpočet, mohu to takto říci. A ta koordinační a podpor, podporná aktivita v loňském roce rovněž nebyla jednoduchá. A nyní obecně správně hovoříte i o externí dimenzi koordinace v této externí oblasti. A když já obecně řečeno souhlasím s tím, že zde externí dimenze existuje v rámci asilových politik, ráda bych se zeptala, jakým způsobem si to představujete a zda i možná jiné některé části na straně Evropské institucí by do toho měly být zahrnuty, nebo zapotřebujeme další technickou, finanční pomoc, abychom posílili tuto externí dimenzi, navíc k interní dimenzi, kterou já se dělá. Čili co děláte vy v tomto ohledu v tomto okamžiku s ohledem na vízy, které stojí před členskými státy, kde by mohla být taková externí dimenze a zároveň, kde si myslíte, že v případě, že byste si museli zvolit mezi jedním či druhým směrem, na který byste se rád zaměřil vy osobně. Děkujeme. Paní Ec má slovo. Promiňte, vy Timothy, vy jste se přihlásil? My vás nemáme na seznamu, Timothy. Já vás nemám mezi koordinátory, takže omlouvám se. Prosím. Dobře, takže koordinátoři a poté, jestli teda, dobře, výborně, děkujeme, kolegyně souhlasí, že vystoupí až po vás. Děkuji, děkuji, já bych rovněž rád přivítal pana Kariéru mezi námi. Já souhlasím stoprocentně s panem Koelem vaše úvodní slovo bylo nesmírně jasné. Problém je samozřejmě v tom, že musíte se zabývat záležitostmi, které nejsou zase až tak jednoduché. Čili mm, myslím si, že ten váš jasný přístup by nám mohl i v tomto pomoci dvě věci. První. Samozřejmě, že čelíme následující situaci. Členské státy, které na sobě nesou největší zátěž v oblasti žádosti o azyl, jsou pod ohromným tlakem s ohledem na lidské zdroje, aby vůbec byli schopni zvládat to, co od nich požadujeme v rámci Dublinu. Možná bych vás poprosil, aby se nám mohlo říci, samozřejmě ty omezené zdroje máme téměř všude omezené, jakým způsobem bychom prakticky mohli pomoci, do jaké Mm, vlastně v tomto, pod tímto tlakem, do jaké míry bychom jim mohli pomoci. A druhá věc, relokace. Já jsem zpravodajem pro tuto problematiku. Zabývali jsme se velice podrobně tím, jakým způsobem relokovat, jaká kritéria, kromě té jednoduché matematiky a čísel, jaká jiná kritéria v případě, že tito lidé musí být relokováni mohou být aplikovány, do jaké míry skutečně můžeme vzít v potaz individuální potřeby, preference, zájmy, kompatibilitu, pokud jde o kulturní aspekty, jiné aspekty s ohledem na tu další destinaci relokace. Rád bych znal váš názor a rovněž zda je to prakticky proveditelné s ohledem na stávající krizi. Děkujeme. Cornélie má nyní slovo. Cornélie Jens, prosím. Děkuji mnohokrát. V první řadě mám otázku. Podíváme-li se do nařízení, které stále ještě platí k EASO, tak tam najdeme v článku 30 eh, jmenování ředitele, že před svým jmenováním nebo uvedením do funkce tady musí vystoupit, aby i výbor, náš výbor, si mohl udělat představu o něm nebo o ní. Klode, to je na tebe, víš o tom, jo? Takže má otázka na pana předsedu a ráda bych, abyste to vyjasnil, tedy zpětně aspoň. Podle nařízení o EASO článek 30 je nutné ještě předtím, než projde, pro, proběhne jmenování nebo uvedení do funkce nového ředitele, aby daný uchazeč zde přišel a byl vyslechnut, abychom k tomu pak mohli být i stanovisko. Eh, já bych ráda věděla, jak to tedy bylo, nebo zda se věci zkrátka tak nějak semlely, nebo co se to stalo. To je první věc. Druhá věc, máme hodnocení eh, od Ernst and Young a já bych ráda věděla, jaké návrhy na reformy EASO ve skutečnosti z vaší strany jsou prováděny, mají být prováděny, kromě toho tedy, co jste řekl tady. A to nejdůležitější. Podíváme-li se na úkoly EASO, je to implementace společného asilového systému. To je správné, ale my to chceme e, e, dosáhnout zatímco členské státy každodenně, a to i teď, porušují mezinárodní a evropské zákony v této oblasti. To se týká jak přijímání, tak uznávání uprchlíků, tak samotné procesy. Takže co hodláte dělat s tím, že členské státy naprosto nezajímá, co přitom na Evropské unii už je regulováno a je to platné? Děkuji. Děkuji, Cornelia. Děkujeme, Cornelie. Já jsem skutečně se zabýval multitaskingem, poslouchal jsem ale každé tvoje slovo, podíval jsem se na ten seznam koordinátorů, trošku jsem to tam upravoval, jistě máš pravdu ohledně otázky toho, jakým způsobem je jmenován ředitel ASO, dopis, doporučovací a tak dále. Já samozřejmě na konci otázek bych se k tomu ještě vrátil. Koordinátoři na naši zkoušce Libe rozhodli na tom následném postupu. Mohli jsme si vlastně zvolit mezi možnostmi. Já jsem jim chtěl zítra navrhnout to, aby reagovali na ten návrh stanoviska LIBE na základě článku 30 nařízení EU, který umožňuje koordinátorům rozhodnout v tomto ohledu, pokud jde o návrh toho dopisu, to znamená příprava toho stanoviska našeho výboru ohledně diskuze, která dneska probíhá, to znamená setkání s kandidátem. Samozřejmě, že by to mělo být teda logické po teda prezentaci kandidáta. Zítra to máme na programu na našich koordinátorech zítra ráno. Čili já jsem to chtěl vysvětlit na konci zkusky, ale samozřejmě mohu to vysvětlit jež nyní. Doufám, že tímto jsem uspokojil všechny tímto mým vysvětlením. Milí kolegové, kolegyně, já se omlouvám za ten seznam koordinátorů. Někteří prostě asi zřejmě se nepřihlásili, takže se omlouvám i paní Mecole, která nahrazovala zástupce za EPP. Takže jestli dovolíte, nyní se podívám na všechny koordináty, bez na to, za chcete či nechcete vystoupit. Nemusíte samozřejmě vystoupit, ale já se podívám na celý ten seznam, abychom teda zabránili jakýmkoliv dalším otázkám. Takže pokud chcete skutečně vystoupit, tak pouze teda dvě minutky, kde seznam je dlouhý. Ještě jednou se omlouvám paní Mecola, která zde zastupuje koordinátora za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji, Klode, a děkuji panu Karajerovi za to, že mezi nás dneska přišel, za to, že je ochoten odpovědět na naše otázky a těším se na naše co možná nejčastější schůzky v průběhu vašeho mandátu. Můj dotaz se rovněž týká problematiky relokace. Řekl jste nám, co si myslíte, že nefunguje, zmínil jste se o hotspote. Toto je záležitost, u které já jsem byla nesmírně kritická ohledně vašeho úřadu. Já nahlížím na EASO jakožto na orgán, který by měl usnadňovat relokaci to je v podstatě na základě nařízení, kterým se etabloval váš úřad. Proto bych se ráda zeptala, zda vy, EASO, jakožto agentura, budete hrát proaktivnější roli v tomto ohledu, aby tento koncept byl lépe prosazován s členskými státy a hotspoty. Co musíme udělat, aby to fungovalo správně, co možná nejrychleji? Zprávu, kterou jsem připravila společně s paní Kienge, a stínovými zpravodaji ze všech politických skupin v této zprávě rovněž zmiňujeme agenturu EASO jakožto hlavního aktéra v tomto ohledu. Proto bych se ráda zeptala na vaše vizi, na váš názor ohledně dalšího rozvoje agentury EASO ve srovnání s tím, co neudělala tato agentura dostatečně tak aby se z ní stala relevantnější agentura v celém spektru problematiky azylu. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme za to, že dodržujete čas, protože skutečně ten seznam je obrovský. Musím ho uzavřít. Skutečně, kdyby teď zrovna někdo přišel, tak už nebude možné vystoupit i dalším koordinátorem. Paní Sargentini za zelené, prosím. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. A velice stručně, protože mám skutečně vím, že ta diskuze je otevřená, velice upřímná s panem Kariérom. Vážíme si to, úkol, který vás čeká, je obtížný. Řídit v průběhu asilové krize, snažit se nějakým způsobem pracovat opravdu s, s dočasnými pracovníky, státy vám posílají pracovníky na dva týdny, zase je berou zpátky a tak dále. Čili jakým způsobem vůbec zvládáte tuto efektivitu v tomto období a za tak obtížných podmínek? Děkuji. Děkujeme, Judith. Hora Ferrara, prosím, za EFDD. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rovněž ráda poděkovala panu Ferrerovi za to, že nám prezentoval svůj program. Rovněž budu přistupovat prakticky k otázkám. Pouze dvě stávající, řízení stávajících migračních toků. To je první otázka. Situace je kritická, je to zásadní výzva pro celou Evropskou unii v současné době. Ráda bych se proto zeptala v této souvislosti na následující věc. Co si myslíte, že by EASO mohlo přinést jako přidanou hodnotu? čím by mohla agentura EASO prakticky přispět. Co by mohla tato agentura udělat navíc ještě k tomu, co udělala pro zlepšení řízení migračních toků? Druhá otázka, hotspoty. Mohl byste nám poskytnout více informací k této problematice? Já osobně nahlížím na hotspoty velice skepticky, velice kriticky se dívám na možnost hotspotu jakožto součástí nějakého řešení. Možná by mohly být součástí určitého manažerského přístupu k řešení uprchlické krize, ale nic víc, nic míň. Mohl byste prosím komentovat tak ještě jednou ohledně přidané hodnoty vaší agentury ASO. dále jsou to hotspoty, identifikační postupy, procedury, realokace, jakým způsobem by je ASO mohla zlepšit, protože zde máme například pro Řecko a Itálii naléhavý postup k dispozici. Děkujeme. Nemáme vás sice na, soznam, na seznamu, pane kolego, ale chtěl byste, pane Depré, vystoupit za Alde? Prosím, můžete. Děkuji, pane předsedu. Nejprve bych rád poděkoval, poblahopřál panu Pererovi za velice jasnou prezentaci, jasnou prezentaci jeho cílů a ambicí. První otázka v podstatě stejná, kterou položila pan Coelho. Abychom společně realizovali tento program, který jste předložil, budete potřebovat nějaké změny po ohledně právního rámce, vaše, která, který se dotýká vaší agentury a pokud jde o finanční záležitosti, rozpočtové záležitosti, co budete potřebovat do příštích let. My, myslím, že jsme vám nakloněni a proto bychom chtěli vědět tyto informace, co možná nejdříve. A nyní operační otázky. Řekl jste, že provádíte registraci uchazečů, ale že zároveň bychom změnili, zlepšit tyto procedury, aby to bylo automatizovaným způsobem řešeno, abyste zabránili duplikaci těchto, mm, této práce a rovněž ne, mm, určitých problémů s členskými státy. Proto bych se rád zeptal z operačního hlediska v terénu, k čemu tam dochází, o jakém typu typu náprav hovoříte v tomto hledu. A dále je to registrace, o které jste se zmínil dobré fungování hotspotu, když se tím budeme zabývat, jakmile teda dojde k registraci, lidé už jsou teda registrováni, vy jste nějakým způsobem udělali takovéto rozdělení mezi těmi, kteří mají velikou šanci na to, že by mohli získat azyl a jinými, kteří budou, řekněme, nějakým ekonomickým migrantem nebo nějakou jinou kategorii uchazeče. To znamená, co poté se děje s těmito lidmi po této registraci, jak to probíhá, dojde teda k rozdělení těchto lidí, jasnému rozdělení, nebo je pouze ponecháte někde volně běhat a tak dále, nebo co si myslíte o nějakém mechanismu, který, aby ten mechanismus prostě nebyl pouze byrokratickým mechanismem samotné registrace, aby byl efektivnější. Děkuji. Děkujeme, ráte. A nyní seznam, který jsme měli k dispozici a prvním je pan Melo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl Ah, poblahopřát panu kandidátovi za jeho jmenování i nezávisle na naší zhodné národnosti. Myslím, že už máte výtečné skutečnosti z Frontextu, jste více než kvalifikován, což je opravdu eh, velká výhoda pro vaše jmenování, ale i tak my víme, že nyní zažíváme velice složité období pro Evropu. A já bych chtěl připomenout dvě věty, z poslední nedávné doby rakouské ministrině Johany Mjuklatner a švédského ministra Andrese Hickmana. A ta první řekla, pokud Řecko, které má jedno z největších námořnictv v Evropě a nemá možnosti a schopnosti ochraňovat hranice s Tureckem, tak je jasné, že naše šengenské schopnosti a pravidla budou muset být revidovány a švédský ministr řekl, asi to budou následky pro volný pohyb u těch, kteří neplní své povinnosti. A já bych v tuto chvíli složitou pro Evropu chtěl položit následující otázkou. Jak může EASO přispět, aby ten mechanismus relokace fungoval lépe a usnadnil život Řecku, které opravdu nese na svých bedrech obrovskou zátěž. Takže jaké mechanismy z hlediska administrativního, technologického či kontrolního si myslíte, že existují nebo by měly existovat proto, aby se zajistilo to, že se rozlišuje to, co je třeba rozlišit, tedy v rámci těch toků, kdo jsou žadatelé o azyl, kdo je ekonomický migrant který by měl být podroben pravidlům, která jsou stejná na celém světě pro ekonomické migranty, a pak ti, kteří přicházejí s určitými nekalými úmysly, tedy teroristickými útoky a podobně. Jak si myslíte tedy, že se může vykonávat toto rozlišování? ze strany Evropanů. A zda si myslíte, že ta, ty prostředky, které máme, jsou dostačující a jsou efektivní protože tady je zapotřebí být efektivní, ale také zajistit bezpečnost. Thank you very much. Děkujeme, říká pan předseda. Paní dále má slovo jako další. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Kariéro, ráda bych vám poděkovala za to, že jste mezi námi. Poblahopřála vám k vaší prezentaci. Ráda bych řekla, že sleduji práci vaší agentury velice podrobně a jsem ráda, že EASO bude na sebe brát čím dál tím více operačních úkolů. Dovolte několik otázek i po událostech v poslední několika týdnech. To, co jsme viděli, je to, že členské státy byly až do nedávna velice otevřeny při přijímání azylantů a tyto státy aplikují čím dál tím restriktivnější politiky. Co si o tom myslíte? A co bychom mohli udělat v tomto ohledu konkrétněji? Jakým způsobem by mohlo EASO přispět k této problematice a jemu řešení? A ten pětibodový plán, souhlasím s vámi v tom, že to by mělo přispívat více k implementaci společného evropského asilového systému. V tomto ohledu, jak vnímáte roli EASA, především pokud jde o revizi dublinského nařízení. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Dále je to pan Sechovský. Já se také připoju, <clears throat> dobrý večer, já se také připojuju ke gratulantům panu Karejrovi za jeho výborný, výborný projev a za jeho představení je, jeho koncepce. Myslím si, že málo který kandidát dokáže takhle dobře vystupovat. Já jsem ve vaší agentuře byl, já jsem ji v létě navštívil, takže vím, jak vypadá, vím, jaký má výhody, ale vím, jaký má nedostatky. A doufám, že ve vaší činnosti budete pokračovat stejně kriticky ke všem problémům jako váš předchůdce, protože vašeho předchůdce jsem si nesmírně vážil jako obrovského odborníka. A k tomu, co se chci zeptat, eh, já bych Prvně bych vám chtěl eh, trošku, trošku dát jednu myšlenku, abyste vaši agenturu zviditelnil. Nejenom na Maltě, ale v rámci celé Evropské unie, protože opravdu o ní nebylo nebo není tolik slyšet, jak by mělo být. Druhá taková myšlenka je, teďka v sou, eh, součástí discharge agentur se objevuje znovu myšlenka některých kritiků, že některé agentury by měly být spojeny s jinými agenturami a proto se vás chci zeptat, zda a jak byste odpověděl, odpověděl vy těmto kritikům na tuto kritiku a proč by vlastně agentura EASO měla být i v budoucích 15 letech samostatná a proč by měla sídlit zrovna na Maltě. Děkuji za odpověď. Thank you very much. Děkujeme. Pani Gomeš má slovo. Pane Carrero, také já bych si chtěla vyslechnout ty vaše odpovědi na otázky položené kolegy, tedy jaká opatření, jaké prostředky potřebuje ELSO, aby se stalo operativnější a, a jak tedy může reagovat lépe EASO na stávající krizi. Zejména bych to chtěla slyšet ve světle informací, které se ke mně dostaly a byla bych ráda, kdybyste mi je potvrdil, že teprve v minulém měsíci Eh, ty stroje Eurodaku se dostavily do hotspotů v Řecku. To znamená, že bylo složité, aby ten proces eh, o zjišťování probíhal v jiných zemích, jako jsou ty naše. My netrpělivě čekáme na uprchlíky a oni se jaksi nedostavují, protože celý ten systém relokace je velice zdlouhavý, pomalý a i ty prostředky, udělování prostředků, to všechno prostě trvá. No a pak bych si chtěla vyslechnout, proč si myslíte, že i dnes členské státy jaksi nezavedly tu směrnici o dočasné ochraně z roce 2001 a že to by mohlo být lepší pro spuštění celého toho procesu, bylo by to jednodušší pro EASO i kdyby se používaly například takové letecké mosty, aby se prostě skoncovalo tady s tím pašováním lidí, že bychom těm pašerákům tak nějak podtrhli koverec pod nohama. No a poslední otázka. Um, eh, zda vás potěšilo, když ESVČ požádalo o vaši spolupráci. Nicméně my vidíme čím dál více ministrů vnitra, kteří tu prohlašují taková krátkodobá opatření s určitým spochybnitelným výsledkem a kritizují se tu nevládní organizace, které zase na své konto podporují uprchlíky. A já nevím, do jaké míry to všechno spadá do té vaší vize, vaše, vaší agentury. Pak jsou tu ministři eh, obrany, eh, kteří na evropské úrovni podněcují své kolegy, aby i oni vydávali rozkazy, aby se střílelo mezi migranty. Děkujeme. Pan Rádek má slovo. A ten už odešel. Paní Činiči má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rovněž já bych ráda poděkovala panu Kerérovi za jeho prezentaci. Nesmírně zajímavé to bylo. I proto, že se zmínil o řízení těch aktivit agentury EASO. EASO se potýká s obrovským počtem různých úkolů, připravuje se na nové úkoly. Myslím si, že je to agentura ambiciózně pokud jde o konkrétní závazky a podobně. Jako předřečníci i já se ptám na zdroje trošku mě to překvapuje, právní zdroje možná máte k dispozici, pokud jde o ty nové výzvy, ale lidské zdroje máte skutečně dostatek lidských zdrojů a co by vám pomohlo v získání eh, těchto lidských zdrojů. Další aspekty, o kterých jste se zmínili, znamená i určitou intervenci v podstatě na těch vstupních bodech Itálie, Řecko, moje země, samozřejmě tato situace, kde potřebujeme opravdu reagovat a řídit to napříč spektrem, lepší politika v oblasti sousedství a tak dále. Nesmírně ambiciozní program, to skutečně mohu říci. Ráda bych ale u těch kritických, u těch závažných bodů, jestli jste se nad tím dostatečně zamýšlel, proto bych se ráda zeptala, jak budete reagovat na ty nejkritičtější body, které by mohly vzniknout v rámci těch hlavních závazků. A poté ještě konkrétnější jeden dotaz ohledně hotspotů. O tom jste se rovněž zmínil, ale zároveň jste se zmínil o tom, že azylanty nebo teda žadatele o azyl musíme samozřejmě přijímat, chránit a tak dále, že to je ten první krok, co plánujete například v oblasti nedoprovázených mladistvých údajně. Dneska jsem četla o tom, že někde pět tisíc těchto lidí nám zmizelo někde v Itálii, deset tisíc celkově se nám někde vytratilo z, mm, pod naší kontroly. A poslední otázka, synergie s Frontexem, je taková možnost, nebo jak na to nahlížíte? Děkuji vám. Děkujeme, paní ten má slovo. Děkuji za slovo. účinnost, efektivita, jakým způsobem zefektivnit vaši agenturu s ohledem na uprchlickou krizi. To je něco, o čem se dočítáme v tisku každodenně. A v podstatě vy budete čím dál tím centrálnějším důležitějším bodem celé této problematice, když požadujeme holistický přístup k řešení uprchlické krize. To znamená, že bychom měli mít nějakou společnou evropskou politiku v oblasti uprchlíků nebo možná i instituce, které bychom měli společné, které by efektivněji řídily tuto problematiku. Je jasné, že ten stávající systém relokace, hotspotu, že nefunguje dostatečně. A proto se ptám, Zda plánujete nějakou iniciativu a podívali se na možnosti v členských státech při hledání efektivnějšího řešení a jakým způsobem vytvořit či zefektivnit tento systém. Počínaje registrací žadatelů, relokace, která následuje, integrace, která by měla následovat integrace na pracovní trh, protože to je celý ten dlouhý proces, který by měl být obnoven a na který bychom se měli dívat holistickým způsobem. Děkujeme. Paní Steve, vy jste se přihlásila, ale já už jsem před několika minutami ukončil ten seznam. Další kolegyně je na seznamu, ale já jsem před vámi už ten seznam ukončil, protože budeme potřebovat i čas, aby pan ředitel um, jmenovaný ředitel vystoupil eh, ještě z odpovědí. My samozřejmě s dopisem přijdeme až zítra, čili zatím to ještě není eh, tento jeho post definitivní, proto musím hm, opravdu uzavřít tento seznam. Takže prosím, další kolegyně, děkuji za slovo, pane předsedo. A ráda bych poděkovala rovněž za to, že pan Kariéra mezi nás dneska přišel, já si, že váš životopis je opravdu úžasný, to skutečně ano. Ovšem bude to stačit s ohledem na situaci, které čelíme, bez ohledu na to, kolik lidí budete zaměstnávat, nejsem si jistá, zda budete schopen vyřešit tento problém. Zmínil jste se o tom, že jste fungoval i ve Frontexu, možná jste se díval na ten poslední rozvoj, to, že Frontex získal třikrát větší rozpočet než v minulosti, že se 85% jejich práce bude věnovat záchranným aktivitám tam. To znamená, že vlastně čím dál tím více lidí nám přichází do Evropy. Obrovský příliv uprchlíků a proto je pro nás důležité redistribuovat tyto ohromné, za to ohromná e, čísla. Hovořil se o osmi mobilních úřadech, hotspote, která byla otevřena v poslední několika měsících. Co dělají tyto mobilní úřady, jakým způsobem distribují klienty? Myslím, že v roce 2015 pouze 300 300 lidí bylo redistribuováno, zatímco jsme očekávali někde mm, toto číslo nad 300 tisíc, 58 tisíc lidí se k nám dostalo z Turecka pouze v průběhu ledna do zemí Evropské unie. Čili co nás čeká? Co si myslíte, že mm, ty nejbližší úkoly, které očekáváte, já nevím, zda ty hospody skutečně budou fungovat a jak ta redistribuce žadatelů bude probíhat. Děkujeme a už jenom několik řečníků a opravdu velice stručně. Pan Lebreton. Pan Lebreton. Děkuji, děkuji za slovo. Vážený pane předsedo. Pane Carrero, ano, toto, tento mm, ohromný seznám dobré vůle, který se nám eh, předložil, se té, aby já byl operačním orgánem. Ovšem ten kontakt je skutečně spíše, není nakloněn těmto vašim zájmům a těm vašim plánům. Turecko je zaplaveno, hotspoty nefungují, ty relokace, o kterých jsme se rozhodli, ty tisíce v podstatě nefungují, státy proti tomu mm, bojují, dále je to eh, dohoda s Tureckem Tureckem, která zatím ještě nebyla dokončena. Dále jsou to víza, která jsme slíbili irským občanům, ovšem Erdogan nedodržel své sliby, mm, přišel nám v podstatě do Štrasburku pouze říci, co negativního si myslí o evropské civilizaci. A v podstatě jediná je, vlastně jediný úspěch je Sami samic Valety. Ovšem ani to nebyl úspěch, protože Evropa není schopná pomoci dostatečně Africe, aby nějakým způsobem zabránila tomuto migrantu a Schengen. To už jenom chci dodat, co ten skutečný skutečně před před eh, samotnou propastí a před rozkladem. A já, je mě to těší, pane Guerrero. Jakým způsobem můžete skutečně rozumně očekávat, že EASO, že váš orgán skutečně eh, se nějakým způsobem obnoví a bude schopen fungovat. Děkujeme a poslední řečník. Thank you very much. Poslední paní Tunen Hohenstein. Ano, děkuji za vaši prezentaci a ty otázky o Frontexu už padly od ostatních kolegů, o efektivnějším systému lépe fungujících hotspotech a tak dále a tak podobně. Vy jste o tom konec konců hovořil i ve svém úvodu, ale já bych se chtěla zeptat na toto. Někdo tady zmínil nevládní organizace a ten obrovský problém tedy kriminalizaci těchto organizací, jak víme. Na hranicích je celá řada lidí, kteří se snaží zachraňovat životy kteří usnadňují příjezd, odjezd těchto lidí. Jsou to lidé, kteří hovoří o té skutečné humanitární katastrofě, ke které dochází na hranicích. Vy jste ve svém textu, který jste nám předal, zmínil, konkrétně v pátém bodu, v jednom podbodě, že naše angažovanost s občanskou společností musí být dynamičtější a tak dále. Můžete to prosím rozvést? Jakým způsobem tyto organizace chcete využít k zlepšení systému? Protože tito lidé mají obrovské zkušenosti, obrovské znalosti, zejména co se týče slabin systému. Možná mají i nějaké nápady, jak věci inovovat, fungovat lépe. To by pro vás přece bylo užitečné. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. Všichni jste byli velmi ukáznění Padly skvělé dotazy. Pan Carreira si vyslechl i určitá slova. Podpory pro sebe osobně, nicméně teď máte nelehký úkol na všechno odpovědět. Můžete to vzít i tematicky, byly zde konkrétní dotazy, na které jistě také rád odpovíte, takže prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, jsou to hodně rozmanité, ale zajímavé otázky. Ne na všechny existují snadné odpovědi. Já se pokusím je seskupit. Mnoho z vás se ptalo, a já jsem jasně řekl, že toto je ambiciozní program. Chci zmínit, že to je víc než jen ambicioznější program. Je to program, program realistický. Jsou oblasti, které EASO nemůže ignorovat. Vše, co jsem zmínil v úvodu, těch pět bodů, zejména co se týká té externí role, tady eh, padly také otázky na toto téma. Tady nejde o to, že EASO by si mohlo vybrat. Jde o reakci na základní příčiny. Jde o řešení reality přímo v terénu. Protože eh, zkrátka původ migrantů je diverzifikovaný. Máme zde ty kanály přes jižní středomoří, zejména z afrických států. A v podstatě to jsou hospodářští migranti, kteří hledají pracovní místa a šanci na lepší život v Evropě. Pak zde je ta cesta turecko-řecká, která je ale naprosto jiná, co se týká složení migrantů. A zde je daleko větší diverzifikace národností a přichází sem vlastně největší počet migrantů nároky na mezinárodní ochranu. Odtud přicházejí do Evropy. Někteří z vás eh, uvedli otázku, jak to EASO zvládne, potřebujete víc prostředků. Ano, samozřejmě, potřebujeme víc prostředků. To se jasně ukázalo na konci loňského roku. Děkuji také výboru Libe za velice pozitivní pozměňovací návrhy a za usnadnění poskytnutí dodatečných prostředků pro EASO na konci roku 2015. Dostali jsme zhruba 30 nových pracovních pozic, které jsou naprosto zásadní pro náš úspěch v příštích měsících, ale nedostali jsme víc peněz na operace. Dostali jsme pouze pracovní místa, ale ku podivu ne dodatečné peníze. Je to poprvé, kdy EASO vypracovalo tříletý dokument, říkáme mu SPD, Single Programming Document, a je to v podstatě poprvé, kdy si utváříme jakýsi výhled o práci, zdrojích, mandátu a aktivitách, všechno dohromady na jednom papíře. Je to docela dlouhý dokument, asi 40 stran. První část se soustředí na rok 2017 a druhá část se týká dlouhodobějšího výhledu, to znamená ty další dva roky. A jasně se zde uvádí, jak hodláme reagovat, jak hodláme jednotlivé ty výzvy, které před námi stojí, zvládat. Ano, chtěli bychom mít i další podporu výboru LIBE v rámci rozpočtového řízení, abychom dostali příslušnou úroveň prostředku, tak abychom mohli reagovat na všechny ty úkoly a na všechna ta očekávání která se na nás kladou. Ať už jde o novou část naší práce, hotspoty, pokračuje krize a čísla za eh, leden 2016 jsou dokonce vyšší než v lednu 2015, takže zatím nemáme indikaci, že by migrační toky nějak polevovaly v blízké budoucnosti. Takže zásadní jsou prostředky. Ty potřebujeme. Druhý okruh otázek se týkal vážnějších věcí, tedy ne tak operačních věcí. Můžeme pracovat v rámci Dublinu, jakým způsobem se účastníme revize Dublinu, je stávající právní rámec dostačující pro reakce na naše eh, potřeby, k tomu vám mohu říci ano, Vezměte si článek 5 našeho mandátu zakládajícího nařízení, kde se jasně říká, že EASO musí mít a má operační odpovědnost, zejména co se týká hotspotů. Je to pro nás nové, ale děláme to i při těch omezených prostředcích. Co se týká mandátu, co se týká revize mandátu, co se týká toho, co v tomto ohledu děláme. Stále se pohybujeme v právním rámci, který máme. Je to článek 5 stávajícího nařízení, pokud vás to zajímá. To nám umožňuje, požaduje to od nás prakticky operačně reagovat přímo v terénu. Jak to děláme? Dovolte mi stručně nastínit. My provádíme realokaci našich interních zaměstnanců, připravujeme operační plány, spolupodepsali jsme dva operační plány pro hotspoty v Itálii a Řecku. Jsou to operační plány podle definice. Přesně uvádějí aktivity, které budou prováděny, uvádějí kalendář, uvádějí potřebné zdroje a těch je vždy málo. Například za rok 2016 jsem se k tomu mohl upsat jenom do března, protože až někdy eh, do 20. vlastně už do první jsme vyčerpali operační rozpočet na celý rok 2016. To ukazuje, jak málo prostředků máme. No ale jsme také v kontaktu s DG Home, vnímáme ten kontakt velice pozitivně, úzce spolupracujeme, máme dobrý pracovní vztah a co se týká dodatečných peněz, o tom už se hovoří. Bude to stačit Můžeme eh, s tím operačním rozpočtem pracovat už od druhého měsíce letošního roku? No, asi bychom neměli, ale toto je skutečně zvláštní rok. Někteří z vás zmínili absolutorium. V minulosti my jsme nebyli efektivní v užívání prostředků, ale to se naprosto změnilo. My jsme využili všechny prostředky za prvních 20 dnů roku. Takže má jasná reakce. Ano, děláme zázraky z velice málo prostředky. Musíme změnit rámec a právní nařízení? Možná. To vše závisí na tom, jak a zda proběhne revize Dublinu. Všichni se shodneme a když dovolíte, já bych si sundal ten svůj klobouk ředitele. Můžeme mluvit o tom, co v rámci Dublinu nefunguje, o tom s vámi diskutuji mohl bych přijet ještě jednou, já jsem k tomu připraven, když mě pozvete, můžeme diskutovat o tomto a o mnohem dalším. Dublin nefunguje, to je pravda. A přeskoumává se. Ano, všichni to uznali, komise spustila oficiálně přeskum a podle nejnovějších poznatků eh, jsme slyšeli, že bude komuniké v březnu a potom po čase třeba, možná v dubnu nebo ještě později, pak bude připraven plný revidovaný návrh k hlasování. Takže všichni víme, že Dublin byl připraven pro úplně jinou situaci, rozhodně ne pro krizovou situaci. A některá kritéria pro způsobilost a ochranu lidí, kteří ji potřebují, jsou založena na jaksi první zemi, zemi původu a na jejich zodpovědnostech v souvislosti s žádostmi o azyl, ale to v praxi nefunguje. Zejména proto, kolik lidí přichází přes hranice, ale nefunguje to ani proto, že přijímací systémy v mnoha státech se velmi liší, co se týká justice, zpracování případů, co se týká seznamu zemí původu, co se týká různých přístupů k konkrétním případům. To všichni známe. Co se týká období, tedy trvání registračního procesu a zpracování jednotlivých eh, žádostí v jednotlivých státech, to se také výrazně liší. Je to vlastně od pár dní ve zrychleném postupu až po více než jeden rok a možná eh, víc než jeden rok a půl. Máme zde obrovská procenta žádostí, která, které, které vůbec nejsou zpracované, Dosáhli jsme zhruba jednoho milionu případů čekajících na vyřízení ve všech členských státech. A i to je oblast, kde členské státy podporujeme. Takže musíme ten systém reformulovat. EASO to podporuje. Snažíme se participovat v rámci té eh, skupiny, která má na starosti přeskoumání Dublinu. Některé schůzky už proběhly a my se toho budeme účastnit i nadále. Další součást vašich otázek se týkala toho, jak můžeme spravovat migrační toky, zejména v Řecku. Musím zopakovat, že můj tým a Jázo odvedli skvělou práci ke kanálům. Nejde pouze o takzvané capacity building, to znamená tvorbu kapacit, nejde o tradiční portfoliové produkty EASO a přeměnění těchto na operační funkce. Je potřeba, abychom nástroje, které vyvíjíme, používali v konkrétních případech a zajistit operabilitu. To pro nás byla velká výzva. Jsem velmi pišný, a vy jste to také řekli, že jsem se ujmul v této funkce v kritický okamžik, že to celé funguje. Ale není to jen díky mně. Já jsem operační manažer já mám radši akci než slova. To je, myslím, vidět. Ale není to práce pro jednoho muže. Je potřeba mít dedikovaný tým, který máme. Jsou to skvělí lidé, kteří jsou odhodlaní. A jsou odhodlané některé členské státy, které nám eh, sekundují odborníky. Zatím situace není uspokojivá. Já vám mohu dát praktické případy. Potřebujeme daleko více prostředků. Například eh, ne všechny členské státy, vlastně je to menšina, méně než polovina, přispívají a zavázali se eh, vyslat do EASO odborníky. A když už to někdo dělá, tak to dělá velice jaksi náhodně, nepravidelně. A to nám dál komplikuje plánování v terénu. Takže my se snažíme apelovat na členské státy, snažíme se pochopit, jak se dostat blíž k asilovým službám, které mohou poskytnout různé druhy expertízy a i v této oblasti se posouváme dál. Synergie s Frontexem. To jsou různé mandáty, to vám nemusím říkat. Ehm, vy o tom víte ehm, skoro víc než já. Víte, jaký je rozdíl mezi námi a Frontexem. Měl-li bych to schrnout. Frontex chrání hranice, my chráníme lidi, kteří tam přijdou. Takže řízení, zpravování hranic a lidí, to jsou dvě úplně jiné věci. Jejich práce obvykle končí při prvotní registraci a tam naše práce přesně začíná. My, migranty, informujeme, že existují různé způsoby, jak dosáhnout mezinárodní ochrany, pakliže na ní mají nárok. A přesně to děláme. Děláme kampaně v terénu, Společně s Frontexem proběhl jeden pilotní projekt, to používá spousta lidí k spoustě různých účelů. Toto byl konkrétní projekt, který se eh, týkal spolupráce týmu Frontexu a EASO a snažili jsme se lépe definovat eh, tu novou zkušenost v podobě hotspotu a to se nám povedlo. Takže ať už první registrace, první debriefing eh, proběhne kdekoliv, tam, kde končí, začíná naše práce. Informujeme o tom, jak požádat o mezinárodní ochranu. V rámci druhé úrovně registrace, v rámci Eurodaku, jak tady někdo zmínil, ehm, my jsme zhruba před 14 dny stroje Eurodac nakoupili, koupili jsme počítače, software, mobilní aplikace a zajišťujeme, aby to fungovalo. A tím jsme vyčerpali rozpočet. Proto už nemáme víc peněz. Mám zrychlit? No ne, počkejte. Já vidím, že vy máte velmi detailní poznámky a odpovídáte na eh, dotazy velmi detailně. Já vím, že poslanci to budou chtít slyšet, ale dovolte mi říct, že ty odpovědi, které jste zatím neuvedl, kdyby to poslancům nevadilo, nám laskavě poskytněte písemně. Ano, a jde to, abych tak řekl, na moje triko, protože tady už několik minut čeká paní komisařka a už nemáme ani hodinu na diskusi s ní o Safe Harbor. Já se vám tady moc omlouvám, nemohu vám dát slovo na delší dobu. Ano, prosím, ještě jedno slovo na závěr. Tedy. Ano, určité obavy z vaší strany, co se týká nedoprovázených, nezletilých osob a zranitelných skupin. Tím se můj tým samozřejmě také zabývá. Chci vám říci, že součást tvorby kapacit v současné době se týká operační práce. A hovoříme také o zranitelnosti migrantů. EASO vypracovalo celou řadu studií, má speciální techniky rozhovorů, techniky národní identifikace, techniky pro zranitelné skupiny, od dětí přes nedoprovázené mladistvé po zvláštní národnosti a skupiny lidí. A to se teď aplikuje na rozhovory a na naši práci přímo v terénu při zpracovávání žádostí o azyl. Práce s občanskou společností, to je naprosto zásadní. Mývali jsme jedno konzultační fórum ročně, obvykle na konci roku. To se drasticky změní, na to máte mé slovo. Uvidíte konkrétní iniciativy s nevládními organizacemi, to už připravujeme. Bude to v tomto kvartálu a bude to každý kvartál. A e, zhruba v listopadu pak proběhne konzultační forum. Já vám děkuji za pozornost. Přál bych si, abych měl daleko víc času na všechny ty otázky No, to, když dovolíte, řeknu já, jo. E, protože kromě toho, co jsem říkal paní Ernst, tak koordinátoři zítra podle článku 30 nařízení 439 e, 2010 budou hodnotit e, návrh vašeho jmenovacího dopisu na základě dnešní schůzky. My máme možnost připravit návrh dopisu, co se týká vašeho jmenování, my tu možnost využijeme a budeme informovat výbor Omlouvám se vám, že jste neměl možnost odpovědět na všechny otázky. Ale prosím, pokud budete mít možnost, poskytněte nám odpovědi písemně, ale už je potřeba toto ukončit. No, eh, já děkuji paní komisařce, prosím, pojďte se sem posadit, tím uspoříme aspoň trošku času. Pane Kariro, vám děkujeme za to, že jste mezi nás dnes přišel, jsme vám velice vděční za práci, kterou odvádíte a přejeme vám hodně štěstí na základě eh, článku 30 na zítřejší projednávání vašeho dopisu. Děkuji, těšíme se na brzkou shledanou. Děkuji vám, pane předsedo. So colleagues, if you want to tak vážení kolegové, prosím, usaďte se, máme velmi málo času na příští bod na pořadu jednání. Prosím, posaďte se a rovnou začneme. Colleagues, we don't have much time for this item. Vážení kolegové, už nemáme příliš mnoho času na tento bod pořadu jednání a chceme se dozvědět hodně informací, takže prosím, posaďte se. A čeká nás prezentace o e, situaci ze strany paní komisařky Jourové, která je komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a, a rovnosti pohlaví. A paní komisařka nás bude tedy informovat o stavu jednání a práce, kterou vede komise s, s americkou stranou, co se týče tedy Safe Harboru, následně po rozhodnutí soudního dvora v případě Schrems. Paní komisařce, myslím, bez prodlev předám slovo, aby nás tedy obeznámila s tím, jaká je situace. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, mě velice těší, že jsem tu zase zpátky mezi vámi, abych vám mohla poskytnout aktuální informace o hovorech se Spojenými státy, o tom novém rámci pro transatlantický tok údajů a vyslechnout si také vaši názory v této věci. Takže já vám chci poskytnout opravdu aktuální úrovně a chci vás ujistit tedy, že a to je správná doba, kdy se k vám takto dostavuji, abych vám řekla, jaká je situace. Takže zítra eh, komisaři budou jednat o stavu jednání s americkou stranou a já bych tedy vás o tom chtěla informovat. Chtěla bych ještě připomenout, že hned po rozhodnutí soudního dvora 6. října v případě Šrems komise mm, vytvořila tedy uh, si cíl vytvořit takový silný, robustní nový systém, který by překonal ty slabé stránky toho starého safe harboru. Takže naším klíčem je zajistit občanům základní práva, co se týče ochrany údajů a zajistit eh, to v případě transferu dat do zahraničí a tedy, aby eh, tyto Eh, toky z údajů, které jsou důležité také pro naši ekonomiku, pokračovaly i nadále, ale se zárukami. 6. listopadu komise eh, zavedla tedy ten nový rámec eh, pro nadcházející tři měsíce a ten je tedy naprosto odlišný od toho starého safe harboru, který byl zrušen. A my tedy i nadále chceme ujistit, že budeme vše monitorovat a revidovat Nemůže to být jednostranné rozhodnutí, tak jak tomu bylo před 16 lety. Za poslední měsíce jsme pracovali velice intenzivně s partnery ze Spojených států, abychom obdrželi to, ty nezbytné závazky a ujištění, že všechny ty úpravy a dohody budou splňovat právní požadavky rozhodnutí o přiměřenosti jednotlivým rozhodnutím a proto potřebujeme z severoamerické strany opravdu slyšet pevný závazek, že to bude dosaženo. Zdůraznili jsme americkým partnerům, že jakékoliv rozhodnutí o přiměřenosti musí být schopné, jaksi obstát v této nové právní výzvě. Je to důležité, co se týče ochrany údajů a také nezbytné pro i zajištění právních způsobů, jakým se vykonává tedy i vykonávají ekonomické vztahy. Takže komisaři budou toto téma projednávat zítra. Já vám nemohu proto sdělit více podrobností, ale tedy ty základní informace vám mohu předat již nyní. Několik tedy takových uh, klíčových momentů k posouzení. Potřebu, je tu potřeba pro vymezení a záruky, co se týče přístupu k údajům ze strany veřejných orgánů. Pak také nezávislý přeskum a právo na, na opravný prostředek i v oblasti národní bezpečnosti řešení e, individuálních stížností o tom, jak společnosti zpracovávají údaje a pak také závazné závazky ze severoamerické strany. Na úvod tedy vymezení a záruky. Jak víte, rozsudek ve věci Schrems jasně prokázal, že tento přístup musí být omezen jen na to nezbytně nutné. Já bych tady chtěla připomenout, že severoamerický rámec se již jaksi vyvinul od těch eh, údajů, které byly z veřejnosti po případu Snowben. Snowden. Eh, prezident Obama zavedl vyšší míru dohledu a vyšší míru transparentnosti. No a v kontextu našeho vyjednávání jsme byli písemně ujištěni, že přístup k veřejných orgánů k osobním údajům eh, převedeným z Evropy bude omezen na nezbytně nutné a proporční Toto ujištění tedy musí potvrdit, že nedojde k žádnému nediskrečnímu masovému dohledu a že tyto doložky pro eh, jednotlivce se budou také uplatňovat a vztahovat na občany, eh, kteří nejsou tedy eh, Američany. A chtěla bych to říct velice jasně, tady tuto potřebu toho monitoringu to vidíme nadále i do budoucnosti. To znamená, že zapotřebí, aby k tomu monitoringu začalo potřebujeme důvěru, ale zároveň máme povinnost vše prověřovat. No a za tímto účelem eh, zavedeme eh, každoroční společnou revizi, kde se zaměříme na všechny aspekty této úpravy, včetně tedy i těch přístupů k údajům ze strany veřejných orgánů. Pak ta další oblast, to je tedy ten nezávislý přeskum a právo na, právo na ten osobní individuální nápravu. A tady je to samozřejmě složitější v případě spravodajských eh, eh, informací, ale to platí tedy i pro Evropu, že tento přístup je omezený. Nicméně my potřebujeme ujistit, že vše bude nezávisle funkční, tedy příslušný orgán, který bude zodpovídat eh, pro případné stížnosti ze strany Evropanů, pokud budou cítit ohrožení tedy nebo jejich informace, že s nimi není vynakládáno legálně a, a tedy e, i z, z americká strana musí mít případný orgán a to by mohl být, řekněme, nějaký ombudsman, který by takto reagoval na příslušné i individuální stížnosti. A nyní tedy, co se týče řešení stížností vůči společnostem, které porušují tyto pravidla a na ochranu soukromí. Pracujeme nyní na takové úpravě, která zajistí, že ty individuální stížnosti budou vyřešeny určitým způsobem. Ideálně tedy, jak se prokázalo ze zkušenosti, že ta stížnost bude vyřešena samotným podnikem. Pokud ne, pak může občan využívat alternativní řešení sporu, což bude nyní zdarma. Občan se také může obrátit na eh, orgán na ochranu údajů, což může být nějaký americký úřad, eh, nějaká obchodní komora či podobně. Ale mohou to být také nedořešené stížnosti, eh, které tedy může obdržet ten, tato Federal Trade Commission protože tato FTC se zaměřuje spíše strategickými záležitostmi než individuálním řešením stížností. Takže v takovém případě pracujeme na takovém nejzaším způsobu řešení. To bude určitý mechanismus, který vyřeší nebo zajistí, že i takovéto stížnosti budou tedy nějakým závazným způsobem vyřešeny, což je naprosto zásadní. A já bych ještě chtěla zdůraznit, že evropské orgány na ochranu údajů budou mít aktivní roli v této úpravě. Oni jsou vlastně takovými ochránci individuálních práv a ochraňují také ustanovení charty. A tyto orgány musí mít příležitost se, mm, jak si vyslovovat k těmto stížnostem. I o těch obchodních aspektech a aspektech národní bezpečnostech v případě tedy přenosu evropských údajů do Spojených států. No a na závěr potřebujeme závazek ze severoamerické strany, který bude formální a závazný nemůže se jednat o mezinárodní dohodu, ale o tedy prostřednictvím výměny dopisů tu potřebujeme získat podpisy z nejvyšší politické úrovně a zveřejnění těchto závazků ve federálním rejstříku. Abych to tedy zhrnula, pracujeme na tom, abychom obdrželi od Američanů opravdu závazné závazky, které zajistí plnohodnotnost těchto úprav. Potřebujeme tedy uh, a klademe si za cíl vytvořit robustní nový systém, odlišný od Safe Harboru, který zajistí, že jednotlivé stížnosti jsou vyřešeny. Zahrne také záruky pro přístup veřejných orgánů, které budou tedy ale vymezeny a proporční, jen pokud to bude zapotřebí. A dále budeme eh, dohlížet a revidovat eh, pravidelně zapojení také eh, národních bezpečnostních orgánů. Samozřejmě nebudu tu skrývat, že všechna tato jednání nebyla jednoduchá. Rozhodně není jednoduché vybudovat takový opravdu silný most mezi dvěma právními systémy, které jsou podstatně odlišné. Nicméně jsem přesvědčena, že díky našemu partnerství mezi Evropou a Amerikou eh, toto naše úsilí přinese své plody. Já budu ještě dnes večer hovořit s Penny Pritzkerem a mm, doufám, že se nám podaří projednat i celou řadu ještě takových otevřených témat. Jsme si blízci, ale potřebujeme ještě vynaložit dodatečné úsilí. Já tedy i spolehám na vaši podporu a doufám, že i komise bude schopna učinit kvalitní kroky vpřed. Děkujeme. Ano, my víme, že zítra vás čeká prohlášení i na kolegiu, takže tam budou ještě další prvky, o kterých se zmíníte, které nemůžete zmínit dneska. Máme málo času a proto se obracím rovnou na koordinátory a zpravodaje. Milí kolegové, opravdu přímo k věci nemáme čas rozebírat celou problematiku, takže skutečně opravdu konkrétní věci, to, co nás čeká. Všichni, kdo chcete vystoupit, prosím maximálně dvě minuty, budeme-li pak na závěr mít ještě čas, tak můžeme udělat další kolečko, Všem samozřejmě musíme tam mít i rezervu na odpovědi, takže koordinátory, prosím, pane Bosy, máte slovo. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. I vám, paní eh, komisařko, za úvod. Já jsem byl velice napjatý eh, k tomu, jak eh, chcete implementovat ten rozsudek, který vůbec není lehce implementovatelný, zejména v tomto oblasti národní bezpečnost v USA, v oblasti odpovídajících základně právních prvků, které my bychom v tom měli eh, rádi. Co se týká doporučení komise, já si myslím, že je dobře se od nich odklonit a podle tohoto rozsudku k celé věci přistoupit znova. A myslím si, že jste nám představila dobrý, byť všeobecný přehled. Pokud to takto dokážete implementovat tak, jak jste nám to teď nastínila, myslím si, že se dostaneme o pořádný kus cesty správným směrem dál. Je potřeba hájit se e, toho masového sledování, je potřeba pouze velice cíleně sbírat data a dostat se k tomu je obrovský krok. A pak ještě navíc ta obraz, oblast tajných služeb, to je ožehavé tedy, aby e, občan měl možnost být vyslyšen. To považuji za velice dobré a přesvědčivé a pokud to tak dokážete, smekám. Bude to skvělý krok vpřed. A co se týká celé té oblasti omezování toho užívání dat tajnými službami, eh, tady je potřeba tady zajistit to právo být slyšen a také ten celý přehled, to se poslouchá velmi dobře. Samozřejmě je vždy potřeba podívat se na detaily. Ale jak říkám, pokud se vám to podaří, bude to skvělé. Děkuji paní. Děkujeme paní Sipel na slovo. Děkuji. To, co říkala eh, paní komisařka, co se týká cílů nové dohody, mohu jedině podpořit. Podporuji samozřejmě také ten cíl zajištění základních práv, ale zajištění také právní jistoty pro všechny zúčastněné. Jinak, co se týká podrobností, tam mám ještě několik otázek které eh, je potřeba přeskoumat na základě potom toho vyjednaného testu. Například ta nezávislá kontrola. Kdo to bude provádět? Budeme mít v celých Spojených státech jednu jedinou instanci nezávislé kontroly, nebo budou rozdíly mezi jednotlivými spolkovými státy v USA? Jak to bude organizované? To samé platí eh, pro ty možné stížnosti. Budou rozdíly mezi jednotlivými spolkovými státy USA nebo ne? Co se týká transparentnosti, zde eh, musíme i my v Evropě leco zlepšit, ale do toho se teď nepouštějme. Přístup k tomu, co je nutné. Tady by mě zajímalo, nutné pro koho? Pro průmysl, pro národní vládu, pro bezpečnostní složky? Kdo to bude definovat? Kdo definuje, co je nutné? třeba u nějakého abstraktního cíle, třeba já nevím, chceme zabraňovat terorismu a tak dále. A tady ta volba, ten výběr toho, co je nutné, je nutně velice široká, že? A to je podle mě problém. A poslední bod, chci se vás zeptat jak hodnotíte ten pozměňovací návrh, který eh, je předkládán v USA, co se týká té otázky té justiční nápravy, eh, judicial redress? Já ten text eh, interpretuji, byť tedy není ještě přijat, že některá data si budeme muset vyměňovat, jinak nebudeme mít ten judicial redress, bez ohledu na to, jaký bude právní stav v USA což by samozřejmě sloužilo k tomu, co jste vy právě sama popsala jako e, cíl, to by tomu e, odporovalo. Takže i zde je celá řada otevřených otázek, ale jinak jsem optimistická, že to vyřešíme rychle. A doufejme, e, že někoho napadne ten definitivně vyjednaný text ještě přeskoumat, protože kdybychom pak začali prohrávat u soudu, to by bylo to nejhorší, čeho bychom dosáhnout mohli. Děkuji. Děkuji. Měli kolegové, takže koordinátory máme na seznamu ti, kteří jste se přihlásili a nemáme vás ještě na seznamu. Samozřejmě, jak už jsem se o tom zmínil, máme strašně málo času, takže prosím, pan Kirkopse, nyní paní Intval, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala paní komisařce. Ráda mohu? Ráda bych poděkovala paní komisařce za odvedenou práci v tomto ohledu a ráda bych jí řekla, že se těším, že nejsem na jejím místě. Ona vlastně zjedila toto dosie od předchozího komisaře a nikdo vám jistě nezávidí. Měli bychom se podívat na všechny ty výsledky podrobněji, jakmile budeme tyto detaily mít v dispozici. Mám ovšem několik otázek, protože mám takové pochybnosti Ráda bych se zeptala ohledně právního statutu závazku, které máme ze strany Spojených států. Vy jste se správně zmínila ve svém úvodním slovu o tom, že se nehovoříme o jednání, o kompromisech, že vlastně hovoříme pouze o takové situaci, kde bude muset komise rozhodnout, zda či ne Spojené státy poskytují dostatečné záruky. Ano či ne. Taková je situace. A já se ptám, protože vy jste se zmínila o reformách prezidenty Obamy, pokud je o transparentnost, záruky a tak dále. Já upřímně řešeno nevím, jaký to má právní status. Pokud vím, tak to bylo jednostranné prohlášení předsedy, promiňte, prezidenta, nemá to nějaký eh, statut práva, dále jsou to prohlášení, eh, nějaké právní prohlášení eh, administrativy, to znamená vlády já nevím, k čemu nám to bude, eh, když řekněme, bude prezident Sanders nebo Trump. To znamená, že se změní vláda. To znamená, že v podstatě vlastně se nepotřebuje požadavky soudního rozsudku, protože soud hovoří o omezování schromažďování těchto dat. A vlastně u všech těch záruk, o kterých se, se zmiňuje, tak tam, ne, tak tam nevidím žádné limitování dat. Dále je to ombudsman, který bude mít skutečnou kapacitu či možnost jednat. Co to znamená? Který to znamená, že budou moci v rámci NSA nějakým způsobem zasáhnout? No, tento ombudsman či ombudsmanka, to skutečně o tom pochybuji a dále u těch závazných eh, záležitostí podpisy na nejvyšší úrovni. Pokud to američané skutečně berou vážně, tak to budou muset přijmout v rámci konkrétního zákona, pokud to berou vážně. Ovšem já skutečně nevěřím, že jsou upřímní a seriózní v tomto ohledu, protože vlastně by tento zákon o soudní nápravě, který poskytuje jasné záruky pro naše občany, byly už dávno přijali. Ovšem, oni skutečně to neberou vážně, podle mého názoru. Proč si myslíme, že by to tomu mělo stačit? A Evropská komise bude rozhodovat o tom, zda to je v souladu nejenom s judikaturou a nejenom teda v tom případu Šrems, ale jinými důležitými rozsudky, ke kterým došlo následně u masového dohledu, masového sledování. Že to, nekom, že to není kompatibilní s legislativou, nebude to v souladu ani s legislativou, na které doufám se dohodneme v prosinci a která bude, já nejsem právníkem, já to nedokážu nějak posoudit. Upřímně řečeno, neubezpečilo mě to, že se budeme teda spolehat na Evropskou komisi mm, v tomto ohledu, že teda by měla dodržovat nebo dohlížet na, našimi, na naši legislativu, protože pokud to neudělá komise, kdo to teda udělá? Toto přece není v souladu s našimi zákony. No a prostě eh, Max Schrems možná zítra nebo další aktivní, jeho tisíce jeho eh, přátel aktivních se obrátí na soudy. A my prostě musíme si být 100% jistí, že to obsojí před soudem. Já prostě zatím nemám pocit, vůbec mě to nějak, nějak ne, neujistil. Děkuji. děkujeme. Paní Ernst má slovo. Já, Ezo. Děkuji. Je tady v první řadě za úvod díky, že zohledňujete rozsudek v případu Šrems. Ono se na to často zapomíná tady v tomto okruhu. Je potřeba možnost, eh, mít možnost se na něco odkázat. Samozřejmě otázek se nabízí celá řada k tomuto. První otázka nutně musí být, co vlastně teď děláme. Není to dohoda, není to zákon. Vy říkáte, že to je výměna dopisů exchange of letters – výměna dopisů, kusů, papíru, s kým. Pro mě to je naprosto netransparentní. Já si myslím, že vlastně s žádnou zemí světa bychom si nevyměňovali dopisy, eh, co se týká samotného základu důvěry, samotných otázek spojených se základním právem. Za druhé, omezení dat. Jak zajistíte, že k němu bude docházet? Jak víme, Kolegové v NSA k tomu mají poněkud jiný přístup. Pak, každá stížnost se bude zpracovávat, každá. A to mají dělat v první řadě eh, podniky. Neděláme tady tak trošku kozla za hradníkem? Jak to eh, je tady s, tím, s tou celkovou právní situací? Jak to přesně má probíhat? Pak ještě jedna věc. Co bude s neevropany? Podílí se na tom, nepodílí se na tom, jak to bude. Konkrétní písemná oznámení, ano, to je dobře. Důvěra je podle našich zkušeností velice důležitá. Dále, co si myslíte o tom, že kongres říká, že když my tady tento dokument nebo co nepřijmeme, tak oni nebudou mít vůbec mít chuť eh, schválit ten akt o nápravě, který má být součástí toho zastřešujícího eh, jednání. Já nevím, jak to tady bude. Já bych ráda věděla přesněji od vás, co se bude dít eh, v jednotlivých situacích. Nyní dva zpravodajové a poté samozřejmě všichni přihlášení, všichni budete mít možnost vystoupit, ale prosím ještě jednou, abyste opravdu dodrželi dvě minuty. Lauro, jako koordinátorka, ale prosím pouze dvě minuty, opravdu, protože musí mít ještě paní komisařka dostatek času. Takže Laura za FDD, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu stručná. Mé obavy se týkají především bodu, který zde zasněl již několikrát. Sbírání dat, za to skutečně bude potřebné, vhodné. Co to znamená potřebné, vhodné? to skutečně si myslím, že může vést k opravdu riskantní interpretaci. Možná nějaký závaznější jazyk nebo nějaká jasnější definice by se byla na místě. My samozřejmě nechceme, aby mm, to bylo nějakým způsobem zneužíváno. Další věc, která se rovněž zazněla několikrát ze strany kolegů, a to je výměna těch podepsaných dopisů na nejvyšší úrovni. Víte, já jsem právnička a já skutečně si nedovedu představit, jakým způsobem by takový dopis mohl být závazný. A když teda tam neexistuje žádný zákon na strany Spojených států, jakou ochranu zde máme pro jednotlivce. Hovoříme zde o stížnostech, ovšem pokud takový zákon neexistuje, jak se může nějaký jednotlivec odvolávat na nějaký dopis podepsaný a skutečně nevidím žádnou záruku, která by mohla být poskytnuta našim občanům. Hovořím o Američanech stejně jako o Evropanech. Paní ty má slovo. Děkuji za slovo Claude a děkuji i paní komisařce Jourové. Bohužel musím říci, že já jsem z toho nezískala nějaký jasný obrázek o tom, jak bude vypadat tato nová forma bezpečného přístavu této dohody Safe Harbor, jakým způsobem nás to ujistí o tom, že skutečně ta ochrana bude vyšší, než tomu bylo v minulosti a že nás nečeká další případ Šrems nebo něco podobného. Čili prosím nějaké skutečné argumenty toho, že opravdu tam budou jasnější záruky. A nehovořila jste o justiční nápravě, o tom v Senátu se o tom nyní hovoří, ten návrh, který byl navržen a schválen. Zahra- třetí země musí umožnit eh, transfer takových komerčních dat do Spojených států a nesmí to samozřejmě ohrozit národní bezpečnost Spojených států. Tak to se to o tom zde hovoří, čili v podstatě takový protiargument podle mého názoru omezení, která vy, vy zde tvrdíte, že tyto záruky budou fungovat, ale mě to nějak nepřesvědčilo. Mohla byste k tomu uvést komentář k této situaci, která vlastně, ke které došlo v Senátu po tom předložení tohoto návrhu. Děkujeme. Pane Jár má slovo. Děkuji, děkuji. Děkuji za slovo a rovněž bych rád poděkoval paní zpravodajce, paní mm, komisařce samozřejmě za jednání jejich ohledně unilaterálního rozhodnutí, které se týká rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Spojených států ohledně transferu dat. Já si myslím, že než uvidíme jasné znění všech těchto ustanovení, že asi je, bude obtížné nějak hodnotit dokonale to, co vidíme na stole, protože je to, že teda zde musí být nějaká úměrnost k dispozici právo neamerických občanů, které musí být rovněž uznáno. To mm, nějak nevyvolává dojem o konkrétnosti těchto slov. A vede mě to ke dvěma dotazům. To znamená osoba, která není američanem či američankou, přístup k jejich datům s ohledem na národní bezpečnost, kdyby to bylo propojeno s národní bezpečností, tak by e, stížnosti řešil ombudsman. Jak předpokládáte, že by vypadala taková stížnost, která by byla zaslána ombudsmanovi a jaké by byly právní následky tohoto postupu? To je velice důležité odpověď na tuto otázku, protože to je vlastně, když se, když se hodnotí právní prostředí Spojených států, tak to vlastně byl jeden z argumentů, že v podstatě našich soudů, to znamená, že tam neexistuje náprava pro e, neameričany. Dostatečná náprava. A další věc, FTC a uplatňování v tomto ohledu, vymáhání, v podstatě eh, starý New Harbor mechanismus, mechanismus a ten nový mechanismus, tvrdíte, že FTC se bude muset zabývat každým konkrétním případem, jak ale zajistíte, že ten mechanismus vlastně umožní nebo donutí FTC, aby se zabývala těmito případy. A potom je to ten mechanismus poslední vlastně naděje, poslední instance, last result. To nejde pouze o strategické nějaké spory, ale zároveň o prosazování ve které, nebo vymáhání na podobné úrovni, jako je tomu u, eh, v Evropské unii. Čili jak bude tento mechanismus last result, jak to bude vypadat podrobně? A ještě, jestli dovolíte, jedna otázka, protože já jsem byl zpravodajem pro tu zastřešovací dohodu. V podstatě vlastně je to trochu propojeno i s tím zákonem o justiční nápravě, to, co nyní probíhá senátem. Budou naše požadavky eh, uspokojeny i v rámci té vlastně rámcové dohody, protože to samozřejmě by mohlo mít na nás dopad. Jsou zde určité právní obavy ohledně omezení tohoto eh, zákona o justiční nápravě, pokud jde o státní příslušnost. Je zde nějaké řešení, pokud jde o tyto právní požadavky? Prosím. Nyní paní Stevens, prosím. Děkuji za slovo. Nejprve bych ráda poděkovala komisařce za její prezentaci, vysvětlení, ovšem mám dotaz. Jeden hlavní problém, pokud je o výměnu dat mezi EU a Spojenými státy, vychází z toho, že my vlastně žádáme určitý ekvivalentní přístup a ne ten přístup přiměřenosti. Znamená to, že očekám, že třetí země budou využívat přesně naše evropské standardy nejenom pro evropské občany, ale i řekněme pro příslušníky třetích zemí, kteří žijí na území EU, pokud jde o právní nápravu, judicial redress a Rovněž bych se ráda zeptala, jak aby, komisářka, aby se paní komisařka zmínila o asistenci a jiných mechanismech, které budou k dispozici do přechodné moduly. Domnívá se paní komisařka, že jakákoliv dohoda se třetími zeměmi by mohla být eh, obstát i před soudem do budoucna. A třetí záležitost, komi, si myslí paní komisařka, že se aplikujeme vyšší standard eh, na Spojené státy ve srovnání s tím, co uplatňuje Evropská unie k jiným třetím zemím. Děkujeme, děkujeme pan Bonny má slovo. Thank you very much, Mrs. Děkuji, paní komisařko. Děkuji za vaše úsilí, za tvrdou práci v tomto ohledu. Já myslím, že se posouváme vpřed, vidím to docela optimisticky, i když určité obavy mám. To pozitivní je to, že se nebudeme mít pouze jeden mechanismus, jedno rozhodnutí Evropské komise, ale že se bude určit, určitá sada těchto pravidel a mechanismů. To je, myslím, velice dobré. To, co je pozitivní rovněž, je vytvoření, etablování vlastně nové role ombudsmana či ombudsmanky na národní úrovni, tak aby jednotlivci mohli předkládat své stížnosti. Mohla byste prosím podrobněji popsat, nevím, zda je to možné dneska večer, ale možná do budoucna, ten mechanismus, který se týká potom role ombudsmana? Bylo by dobré mít takový, takovou výroční kontrolu, revizi, Ovšem, jak to bude vypadat, to je můj dotaz. A poslední bod, mám určité obavy je skutečně mm, ta připravenost a otevřenost Spojených států, je to upřímné, je to seriózní, nejen pokud je o deklarace, ale o skutečné závazky a jakou formu bude mít eh, potom tento závazek. Děkujeme. Pan Peidholzer má slovo. Děkuji vám, paní komisařko, za úvod. Já si myslím, že když eh, to srovnáme se situací před třemi měsíci, rozhodně došlo k pokroku, k důležitému pokroku. My tu dohodu v detailech neznáme, a proto je eh, složité hovořit o tom, zda odpovídá našim potřebám. Podle mého názoru jde o zajištění konformity se základními právy, vy jste nás ujistila o tom, že to je naprosto zásadní i pro vás, to znamená, ten výsledek tomu musí odpovídat. Otázka je, jaký charakter tato dohoda musí mít. Výměna dopisů to skutečně se zdá být i velice slabým nástrojem a je potřeba přeskoumat, zda je to dostačující. A e, cokoliv na čemkoliv se dohodneme, musí odpovídat našim nařízením o ochraně údajů. To je potřeba zajistit. Doufám, že se vám vše podaří tak, jak jste nastínila. Nejsem si tak úplně jist, zda americká strana to takto všechno chce, protože zde, no, zkrátka zde je prostor pro významné pochybnosti. Kdyby to nedopadlo dobře, máte nějaký plán B? Co přijde v takové eventualitě? To je pro nás, myslím, velice relevantní dotaz v tomto kontextu. Děkujeme. Pan, je Lo, pan López Aguilar má slovo. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Také já se připojuji k těm výrazům uznání, jak je užitečná taková výměna názoru o tom, jak postupuje uh, probíhající jednání, ale také k těm obávám, které tu byly vyjádřeny, i k těm se připojuji. Já bych si chtěl vyslechnout reakce na následující. V první řadě, co se týče perspektivy, tedy dokončení tohoto jednání, a následně tedy eventuální vstup v platnost takového nového režimu Safe Harboru. Je třeba brát v potaz i tu možnost, že tento rok 2016 je tedy volebním rokem ve Spojených státech a my tu hovoříme o výměně eh, dopisů s předsednictvím nebo s prezidenty, který by měli splnit závazky, i do konce tohoto roku. Je třeba vše skoordinovat s mandátem kongresu, který tomu není příliš nakloněn. Za druhé, zaznělo tu porušování dohody Safe Harbor nejen ze strany národních orgánů TNSA, ale také soukromých orgánů. Takže nějaké eventuální zneužití takovýchto dohod. Co se tedy bude vyžadovat té druhé strany Atlantiku. Jaké tu máme konkrétní záruky, aby se zabránilo něčemu takovému od tohoto roku? Děkuji. Děkujeme. Paní Gomeš má slovo. Já samozřejmě, paní komisařko, chápu vaší složitou situaci. Toto je vlastně šílená situace porušování našich zákonů a bez ohledu na problémy, které vás čekají do budoucna se musíte snažit nějakým způsobem to překonat, vytvořit něco kvalitnějšího, co obstojí nejenom před soudem, ale bude to zároveň zákonné. Ovšem samozřejmě několik kolegů se o tom i zmínilo, ty největší problémy jsou v těch nejmenších detailech a proto bych se ráda zeptala, zda ta myšlenka ombudsmana znamená to, že to bude někdo, kdo bude mít skutečně kapacitu zasáhnout i zároveň s ohledem na naše členské státy, protože když hovoříme o spravodajských službách, tak naše členské státy umožňují, aby tyto služby na žádost Američanů dělaly špinavou práci. Čili chce se ptát, zda budou mít ombudsmani poté takovou tu možnost zasáhnout, i kdyby Mm, šlo o tyto záležitosti Spojenými státy FRA například. Viděli jsme tu zprávu nedávno o tom, že v několika členských států, včetně Portugalska, nedochází k žádnému právnímu dohledu. My samozřejmě chceme, aby komise nebo nějaká jiná eh, instituce byla aktivní v tomto ohledu. A ještě jedna otázka. Statut té mezinárodní dohody na úrovni výměny dopisu, naše členské státy to budou považovat za závazné. Podepíše to pan Tusk, pan Juncker a prezident Obama. Budeme to považovat za závazné? Naše členské státy dostojí tomuto závazku, o kterém hovoříte za vlastně v jejich zastoupení. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní velice stručně, paní komisářko. Lidé samozřejmě, ano, bohužel už někteří odchází, někteří chtějí zůstat až do konce, někteří se zmínili o efektivitě této dohody, my zatím nemáme nic písemně. Samozřejmě, že vy budete předkládat až zítra kolegiu tyto věci, proto bych ráda, rád poprosila naši kolegy a kolegyně, aby v podstatě vlastně vy hodnotíte to, co, aby jsme mm, mm, jenom hodnotili jenom to, co bylo řečeno. Některé ty věci zatím ještě nejsou jasné, status určitých věcí, ombudsman, postava ombudsmana a tak dále. To všechno bude ještě nějakým způsobem. Já, já už nemohu vzít nikoho přihlášeného. Ne, neskutečně. Nikoho už nemáme na seznamu velice rychle. Jedna z věcí, které jsem si zapsal, kdy... Ale nejste na seznamu, pane kolego. Nejste na seznamu, pane kolego, prosím, abyste byl nápomocen, já v té další rozpravě vás samozřejmě vezmu, ale já bych to rychle ještě dokončil. Takže dva návrhy. Pomoci komisi, samozřejmě, ale i nám. Možná nějaké slyšení s vysoce postavenými zástupci ze Spojených států, EU a tak dále, transparentní, otevřené slyšení, abychom skutečně otevřeně, transparentně si vyslechli přesně hodnocení všech těchto bodů, všech těchto věcí. To znamená, jaký bude status ombudsmana, vůbec nevíme, jak můžeme pomoci a tak dále, jakým způsobem bychom mohli pomoci jednotlivcům v oblasti oblasti justiční nápravy a tak dále, nějaké, nějaká rezoluce Evropského parlamentu, nebo já nevím, nějaký politický tlak, abychom pomohli komisi, abychom pomohli nám samotným, protože toto je takový podivný postup, nejde o mezinárodní dohodu. To vlastně aktivita komise, takový hybridní produkt, čili tyto dvě věci jsem chtěla ještě navrhnout, navrhuji tyto dvě záležitosti, pravděpodobně zítra se o tom zmíním na koordinátorech, ovšem v podstatě tak nějak to pokrývá ty naše obavy, o kterých jsme se nyní zde všichni zmínili, takže nyní paní komisařko, prosím. Thank you very much. Is it on? Děkuji vám. Funguje nám to? Dámy a pánové, takže já jsem doufala, že eh, tedy to, ten můj popis pro vás nebude postačující, proto i tak jsem na úvod hovořila obecně. Já vím, že někteří z vás jsou právníci a právníci si přejí mít před očima to konkrétní znění, protože Často s těmi detaily jsou pak eh, ty problémy, proto se omlouvám za tu obecnou míru informací, protože prozatím opravdu s vámi tu nemůžu sdílet podrobnější informace. No ale pokusím se tedy na něco zareagovat. Zeptali jste se, zda eh, důvěřuji našim protějškům, tedy Spojeným státům. A tady tímto začnu. My musíme důvěřovat, ale zároveň také prověřovat. A o co e, jsme se snažili, tedy e, ještě v rámci těch omezení přístupu k údajům ze strany národních bezpečnostních orgánů, tam jsme opravdu vyžadovali konkrétní, přesné popise těch vymezení, to, tom, jak to vyplývá z jejich příslušné legislativy. My jsme e, to také viděli i v té prezidentské směrnici 28, kde se stanovují ty výjimky pro národní bezpečnostní orgány a jejich možnost přístupu k údajům. Nicméně to je tedy jedna věc, kterou jsme vyžadovali a obdrželi jsme velice podrobné popsání těchto omezení a chtěli jsme tedy také, aby eh, příslušné orgány pochopili, a vzali to jako nezbytné a proporční. To je zase naše terminologie, oni používají jinou a bylo zapotřebí tedy jasně kvalifikovat to, co oni si pod tím představují. To znamená, máme tedy tento popis, který eh, umožňuje velice eh, detailní text, co se týče tedy eh, upraveného, vyznačeného přístupu, před tedy tím prioritním zobecněným eh, přístupem, k čemuž by mohlo dojít za opravdu velice výjimečných případů, pouze za tři okolnosti, pokud tedy tento druh přístupu nebude technicky či operativně možný, nebo pokud tam mm, zaznamenají nějaký nebezpečný uh, Eh, trend, který eh, tedy znemožní eh, tento druh obezřetného přístupu. Nicméně tento zaměřený přístup musí být velice takový, řekneme, upřednostňovaný, nesmí být převálcován tím, tím tou obecnou možností přístupu. No a to tam máme velice konkrétně, přesně popsáno. Um, tou americkou stranou. Nicméně druhou věcí pak bude, jak nám bude umožněno to prověřovat. A proto jsem velice jasně na úvodu řekla, že to je opravdu velice silný závazek ze strany komise, že prostě budeme muset průběžně provádět kontroly, budeme připravovat ty výroční kontrolní zprávy, kde ty eh, národní bezpečnostní orgány tam budou také přispívat. Pak budeme provádět eh, double eh, kontroly i u těch příslušných podniků, budou muset reagovat na celou řadu otázek, pak jsou tu i tedy kanály, jiné, které jsem zmínila, média, a jiné druhy zpráv, občanská společnost, nevládní organizace. Já jsem se s nimi eh, také setkala i eh, na mé cestě do Washingtonu, takže toto vše budeme brát v potaz. A, a já sama jsem právě tuto část považovala za to nejsložitější, protože tajné služby, tedy jejich hlavní charakteristikou je to, že jsou tajné, že s námi prostě nemohou sdílet konkrétní případy, na základě kterých budeme zvažovat, zda tedy ta potřeba a ta proporčnost byla brána v potaz. A proto jsme brali eh, tedy ocenili tu iniciativu eh, možného ombudsmana či ombudsmanky kteří tedy na základě naší žádosti budou stát na vysokém místě v té hierarchii americké zprávy a budou plnit i ty náročné požadavky z naší strany. To znamená, musí být opravdu um, nezávislí a budou mít uh, možnost dotazovat ty bezpečnostní orgány a vyžadovat od nich informace o konkrétních případech. To znamená, stále ještě probíhají jednání, protože eh, ta funkce ombudsmana to byla nabídnuta vlastně jako určitá možnost vytvoření tohoto nového institutu. Je to něco ještě čerstvého a musíme to dokončit i v našich jednáních. Nicméně mohu vás ujistit, že tedy pokud využijeme eh, této možnosti ombudsmana, tak opravdu eh, toho budeme využívat eh, maximálně, aby opravdu reagoval na stížnosti jednotlivců, kteří nabídou dojmu, že tedy jejich údaje byly zneužity a jejich soukromí nebylo respektováno ze strany národních bezpečnostních orgánů. K tomu novému safe harboru jako takovému. Já bych to nechtěla příliš nazývat tímto názvem. Budeme muset používat nové označení pro tuto úpravu je to velice jasné nejen z toho eh, rozhodnutí souda, ale i z předchozích zjištění, že je to zapotřebí tedy nové úpravy, tedy jinými slovy, že to budeme muset dělat znovu a lépe. To rozhodnutí soudního dvora nám jasně toto prokázalo. A proč jsme to potřebovali? Protože je to takový, takový objem údajů, které se přivádějí z Evropy do Spojených států, a také velký objem podnikání, který na tom závisí, že se musíme snažit hledat nové a bezpečnější úpravy. A ptali jste se, zda děláme podobné věci i vůči jiným třetím zemím. Samozřejmě, pokud máme učinit to rozhodnutí o přiměřenosti vůči tedy třetí země, zemi, zda také poskytuje adekvátní míru ochrany, tak je třeba tedy zajistit, že je to pravdivé. A proto se snažíme využít jakékoliv možnosti pro to, abychom měli silné, právně závazné závazky vyjádření od našich amerických partnerů, tedy od státních orgánů, že tam budou dostatečné záruky na americké půdě a že tedy to budeme moci zvažovat jako ekvivalentní, protože toto od nás vyžaduje rozhodnutí soudního dvora. Takže my se tady nesnažíme vydefinovat nějakou identickou míru ochrany, protože, jak jsem poukázala na úvodu, jsme v odlišných jaksi pozicích, protože těžko spojíme dva odlišné právní systémy, ale snažíme se zajistit dostatečně silné právní záruky, abychom tedy mohli učinit ta příslušná, to příslušné rozhodnutí o přiměřenosti, o vynakládání s těmi údaji na americkém půdě. A proto od amerických partnerů žádáme tu nejsilnější možnou formu toho právně závazného závazku. A někteří z vás tady poukázali, že ta výměna dopisů je asi nedostačující, já to chápu, ale ještě bych chtěla poukázat na celou strukturu toho dokumentu, jak se pak bude nacházet v celém tom systému. V první řadě tedy komise stanoví požadavky, na ty musí zareagovat tedy americké orgány prostřednictvím těch dopisů podepsaných nejvyšším možným úředníkem v té jejich hierarchii. A tyto dopisy převezme naše strana jako právně závazné Někteří z vás také zmínili ty volby ve Spojených státech, ale my v podstatě nemáme jinou možnost, než očekávat eh, kontinuitu. Pokud ne, pak to budeme muset pozastavit, tento nový systém. To je naprosto jasné. Nicméně nyní tedy pracujeme se stávající zprávou země a žádáme tedy o ten v rámci hierarchie nejvyšší možný podpis, který stvrdí jejich závazky. No a pak eh, v rámci té struktury je i to rozhodnutí o přiměřenosti a já chci připomenout, že to bude jednostranné rozhodnutí učiněné ze strany komise prostřednictvím procesu komitologie, eh, která bude následovat v případě, že to odsouhlasí kolegium komisařů. A věřte mi, opravdu je to jedno z těch nejzávažnějších rozhodnutí, které já navrhnu. Abychom jej učinili, to bude znamenat, že musím převzít kus té zodpovědnosti za to, k čemu bude docházet na druhé straně Atlantiku. Nicméně my potřebujeme takové rozhodnutí, které se prostě bude zakládat na důvěře a zase tady dodávám, že te, tuto důvěru budeme muset nadále prověřovat. Paní Sipl se ptala na tu federální nebo státní jurisdikci. To znamená, a my jsme na federální úrovni, to znamená, ten ombudsman by tu měl být jeden pro celé Spojené státy. Pak eh, k tomu pravnému prostředku a příslušné legislativě, ta bude schválena v brzké době. Já si myslím, že to není podmíněno tou dohodou nebo obchodní výměnou o příslušných datech. Tady budeme mít to rozhodnutí v rámci té eh, zaštiťující eh, dohody. Ono je to ta situace je složitá, nicméně já jsem přesvědčena, že eh, tato legislativa bude schválena brzy. A někdo se také ptal, zda je to také pro evropské občany, ale také pro občany třetích zemí. Myslím, že to bylo i vyjádření právní služby parlamentu a my samozřejmě toto budeme brát v potaz, ještě na to musíme zapracovat. Co se týká jednotlivých limitací, k tomu už jsem, myslím, řekla tolik, že my se snažíme najít to nejpřesnější možné znění, jaká ta omezení budou, jak budou nastavena pro nové aranžma Safe Harbor. Eh, dovolte mi zopakovat, že až praxe ukáže, jak věci budou fungovat, a že celou věc budeme velice pečlivě sledovat, pakliže zjistíme, že nový systém nebude dostačovat, budeme mít jasné ustanovení, jasnou doložku o pozastavení platnosti tohoto principu, kde se bude uvádět, že za podmínky, že systém nefunguje, kdy tedy nejsou plněny závazky ze strany Američanů, bude toto nové aranžmá pozastaveno. Ptali jste se také na přesnější popis jednotlivých postupů týkajících se podávání stížnosti. Jak jsem řekla, první instance je taková, že ten eh, jednotlivec nebo ten stěžovatel bude hovořit přímo s tou danou firmou. Podle doposud disponibilních informací většina těchto stížností se řeší právě na úrovni společnosti, ale budou existovat i jiné způsoby pro případ, že toto selže. Pak bude hrát velice silnou roli Úřad na ochranu osobních údajů, budeme mít různé možnosti alternativní formy řešení sporů. Na americké eh, území budeme, to bude řešit Federální obchodní komise, Federal Trade Commission. Někteří z vás jste se také ptali na kompetence FTC, samozřejmě my nemáme jinou možnost, než respektovat eh, právo rozhodovat na straně FTC, ale FTC řeší strategické otázky, neřeší jednotlivé stížnosti, takže v případě, že FTC se danou stížností nebude zabývat, máme eh, připravený arbitrační panel eh, jakožto řešení poslední záchrany. No, ale toto je opět něco, co bude muset být i dále rozpracováno, protože je potřeba odsouhlasit si konkrétní podrobnosti v této věci. Tak, doufám, že jsem na nic nezapomněla. No, tak se podívejte, říká pan předseda. Já jenom poprosím tlumočníky ještě o pár minut. Jsou zde dvě drobné poznámky doplňující. Jako první paní Inveld, pak pan Lebreton. Ano, jen velice stručně, děkuji. Ono to zní jako deja vu. Velice podobné diskuse probíhaly v době, kdy jsme hovořili o dohodě o jmených seznamech pasažérů z USA, kdy USA navrhovali undertakings nebo postupy, což mi zní velmi podobně jako písemná ujištění, written assurances. A tehdy jsme si řekli, že to nestačí. Soud nám to hodil zpět a prosím, tedy neudělejme ty stejné chyby. Když už musíme dělat chyby, udělejme nějaké originální, ale toto je debata, kterou už jsme vedli. Je potřeba vědět, jaký je právní status eh, těchto věcí. Ano, samozřejmě my víme, že zde je rozdíl mezi Eh, undertaking a assurance, to může být otázka do testu třeba. A pan Lebreton, stejně stručně, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval i tlumočníkům. Je velice důležité to, že jste skutečně dneska přišla mezi nás a že jste nám pohovořila o důsledcích tohoto rozsudku, protože samozřejmě, že to má opravdu obrovský dopad i na vaši instituci, takže to je úžasné, že jste přišla to je to minimum. Ovšem já mám totiž pocit, že se, jsem skutečně takový trošku zneklidněný, protože v podstatě vlastně, ano, mi, zdá se, že minulá komise měla příliš uh, důvěry eh, v Američany, vy pokračujete v tomto postupu, najednou hovoříte, že vlastně jste si pouze vyměnili dopisy a že vše je na nejlepší cestě a že to je v pořádku. Já tomu nevěřím, paní komisařko. Já si myslím, že skutečně ano, je to náš partner, to je pravda. Ovšem prováděli masové sledování a pokračují v masovém sledování a pokud nebudeme skutečně zde mít skutečný jasný americký zákon, tak se nebudu cítit nějak opravdu v tomto přesvědčený. Já jsem osobně byl ve Washingtonu, navštívil jsem Bílý dům, byl jsem tam v rámci naší monitorovací mise, sešel jsem se tam s americkými úředníky a hovořil jsem i o tomto rozsudku Šrenc, o tom, jaký to bude mít samozřejmě následky. Nesešel jsem se sice s Obamou, ovšem oni opravdu nebyli nějak naladěni pro nějakou další spolupráci, hovoří pouze o tom, jak je úžasná Amerika, jak je to suverénní stát, ovšem v podstatě vlastně tak nějak mi dali jasně najevo, že na ně nemůžeme vůbec tlačit. Čili taková je realita, paní komisařko. A důležitý dotaz, nechcete náhodou obětovat naši ochranu, pokud jde o naše data, pouze proto, že chcete, aby došlo k podpisu TTIP dohody? Děkuji, takže prosím vaše poznámky na samý závěr. A já ještě jednou děkuji tlumočníkům za schovývavost. Dejte nám ještě pár minut, prosím. Takže prosím, paní komisařko, jestli chcete říct něco závěrem a pak už to uzavřeme. Děkuji. Já bych reagovala na to poslední ne. Ano, eh, neobětujeme ochranu osobních údajů vůbec. A já už se nebudu opakovat, je to naším hlavním cílem naopak zaručit ekvivalentní ochranu i na americkém území. Vzhledem k tomu, že tam nemáme jurisdikci, je potřeba spoléhat na americké orgány, že oni zajistí potřebné, eh, potřebné, potřebnou úroveň ochrany. Mě eh, dosti frustruje, pokud tedy vytvářím dojem, že ty rozhovory byly jednoduché. Oni jednoduché nebyly. Naopak byly velmi náročné, jsou velmi náročné. Ale i přesto musím říci, že je potřeba důvěřovat, ale je potřeba stanovit pravidla, která nám dají maximální prostor pro kontrolu, jak věci fungují, pro zajištění záruk, že ta ochrana skutečně funguje tak, jak má. A o to se snažíme. A pokud to v praxi nebude fungovat, a to se záhy ukáže, pak budu připravena navrhnout pozastavení takového režimu, protože ten systém musí být robustní, nesmí být žádnou pastí na evropská data. Děkuji. Děkujeme vám, paní komisařko. Toto je skutečně výjimečná situace, kdy komise hraje takovouto roli a řešíte z USA celou řadu těchto věcí. Není to na papíře, a vy v podstatě představujete tuto pozici kolegiu zítra. Je zde celá řada lidí, kteří souhlasí, chceme být i začleněni do tohoto procesu, je zde velmi vysoká míra obav o tom, o čem se diskutuje a je zde hodně znalostí na toto téma, takže ten návrh, který jsem učinil předtím, je jednoznačně dobrý, tedy že chceme být i součástí toho procesu ve všech fázích. To vám jsem přesvědčen pomůže, protože vám to tak trošku, vás to tak trošku donutí udělat některé věci, Eh, v těch návrzích, které se nám zalíbily. A musíte nám prominout, že jsme k tomuto tak cyničtí. Proto jsme konec konců žádali pozastavení tohoto procesu v roce 2014. Proto chceme zůstat zaangažovaní. Já to předložím zítra koordinátorům, uvidíme, co řeknou oni. Děkujeme vám ještě jednou za přítomnost, hodně štěstí zítra. Eh, děkuji vám, kolegové. Říká pan předseda, že jste vydrželi až do konce. Díky.